Přejdeme k dalšímu bodu eh, pořadu jednání, to bude eh, diskuse o případech porušování lidských práv demokracie a právního státu. Prvním bodem je situace na Krymu, konkrétně krymských Tatarů. Otevírám diskusi tím, že dám slovo autorům. Eh, pa, začne pan Tita no, na jednu minutu. Mm, děkuji myslím, že je odpovídající, že tento parlament, adekvátní, že tento parlament ve společné rezoluci upozorňuje na situaci v oblasti lidských práv eh, na okupovaném Krymu. Eh, konkrétně eh, krymští Tataři jsou persekuováni od začátku ruské invaze. Jejich zvolení zástupci mají zákaz eh, plnit své mm, povinnosti, kterým byli zvoleni. Eh, jak měli činit podle ukrajinského práva. Rusko eh, se snaží nebo represálie krymských Tatarů, protože je eh, tedy široce eh, vyjadřovaná nedůvěra vůči této populaci. Eh, je důležité proto, aby Evropský parlament vyjádřil svoji solidaritu a jsme rádi, že to můžeme sdílet. Děkuji, pan, paní Fotiga, minuta a půl. Děkuji. Uh, již tomu dva roky, co nadnárodní um, skupina poslanců z parlamentního schromaždění NATO eh, odcestovala do, eh, no, byla tam také paní eh, Morgerini, předseda, prezident byl Janukovič, Majdanu došlo za několik dnů, anexu Krymu za několik týdnů. V noci jsem byla na uh, Majdanu, sledoval jsem barikády, sledoval jsem ber- Um, tváře zúčastněných i místo, odkud snajpři eh, zasáhli své první oběti. Ptal jsem se, eh, zda, eh, jsem se, zda je to vůle občanů, která rozhod, bude rozhodovat v Ukrajině a že vůle občanů povede Ukrajinu ke změně přes všechny problémy a my jim dlužíme solidaritu. Já chci připomenout politiku neuznání anexe Krymu. Putin se snaží fungovat mm, způsobem, který omezuje naši solidaritu. A pokud změníme eh, náš přístup, tak to bude známka slabosti na naší straně a proto chci, abychom přijali tuto rezoluci. Eh, děkuji. Porušování lidských práv na Krymu um, zisku ilegální anexe ze strany Rusku. Mezinárodní organizace informovaly o řadě případů porušování lidských práv tatarské komunity. Eh, bojkotovali takzvané referendum v březnu. Eh, jsou tam, dochází tam k mizení občanů, mučení, mimosoudní eh, zločiny, které nikdo nestíhá. Eh, že odmítají vzít, eh, převzít eh, ruskou národnost a jsou předmětem velké diskriminace. Tataři a média jsou umlčováni, um, žurnalisté utíkají ve strachu o život. Musíme tuto situaci řešit co nejdříve. Pan Preda na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl říci, že jsem velmi rád, že konečně dnes diskutujeme o situaci na Krymu. Má frakce se již šest měsíců snaží na pořad jednání parlamentu vnést diskusi o Krymu. A musíme říci, že ostatní frakce se stavěly proti. Jediná frakce, která nás podpořila, byla konzervativní skupina. Důvodem je eh, nejasný postoj vůči Rusku následkem obsazení Krymu. Eh, velmi důležitá frakce nás žádá, abychom eh, vyslali oficiální delegaci do Moskvy. Já myslím, že taková věc je nepřijatelná tak dlouho, dokud naši kolegové z parlamentu, kteří jsou na černém seznamu Kremlu, nebudou z tohoto seznamu vyškrtnuty, dokud Rusko neodejde z Krymu. Normalizace eh, vztahů může proběhnout pouze za takových podmínek. Děkuji paní González Peňas. Děkuji paní předsedkyně. Na Krymu vidíme, jak eh, geopolitické zájmy opět dopadají na život místních obyvatel. Nás velmi trápí situace ekonomická i sociální všech těchto občanů. To se určitě nevyřeší, dokud bude fungovat blokáda. Proto si myslíme, že je třeba blokádu ukončit, eh, aby toto drama nedopadalo ještě více na civilní občany. Eh, velice nás eh, trápí porušování lidských práv a také eh, situace lidských práv Tatarů a dalších menšin v tomto konfliktu. Pravidla, práva menšin Eh, musí být respektována i na Krymu jako kdekoliv jinde na světě. Proto je potřeba jednat, aby to bylo pod záštitou OSN, jednat o podmínkách, eh, o tom, jak eh, poskytnout prostor pro humanitární organizace, které na místě pomáhají. To všecko je velice důležité, než se vyřeší celý konflikt. Děkuji. A poslední řečník z autorů je pan Auštrevičus. Paní předsedkyně, vážení kolegové, eh, Vladimír Putin v nedávném interviu pro německý Bild řekl toto, cituji, nacionalistické skupiny v Kijevě eh, v 2004 v únoru eh, tady vlastně postihly 2,5 milionu lidí na Krymu. My jsme Eh, nestříleli, nikoho jsme nezabili, ani jedinou osobu jsme nezabili. Konec citátu. Eh, pan Putin eh, lže celému světu vaši malí zelení mužíci. To jsou přece ti, za které máte vy sám osobní zodpovědnost a e, za to všechny, kteří zahynuli od roku 2014 na Krymu. Situace krymských Tatarů je situace lidí bojujících o své o život. Zinedinov, Šemordanov, Islamov, Absalamov, Ganir, Terechov, to je, jsou jména seznamu, který tímto nekončí a nevyčerpává se. Prosím, neopakujme chybu 20. století, nazývejme věci pravým jménem. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nyní jménem politických skupin nejprve pan Plenkovič na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Naše usnesení podporuje evropsk, eh, ukrajinskou volbu dát se na cestu k Evropě a upozorňuje mezinárodní komunitu na těžké porušování lidských práv na ilegálně anektovaném území Krymu. Podporujeme krymské Tatary jakožto domorodé obyvatelstvo, které čili diskriminaci a zneužívání eh, vzhledem k pozici okupačních orgánů. Evropská unie musí i nadále neuznávat anexi a udržet sankce vůči Rusku. Je Jestliže ruské úřady chtějí zlepšit své vztahy s Evropskou unii, měly by se stáhnout z Krymu a dovolit Ukrajině obnovit kontrolu nad svým územím. Je zásadní, aby mezinárodní organizace, eh, lidskoprávní aktivisté a nevládní organizace měli volný přístup na Krymu a aby jejich přítomnost byla koordinována ukrajinskými úřady. Proto vítám misi zvláštního zmocněnce OSN pro lidská práva a generálního tajemníka Rady Evropy. Eh, Podporuji také navrhovaný formát Ženeva Plus a myslím si, že Krym by se měl navrátit na uh, Ukrajině a konflikt v Luhanské oblasti, to by se nemělo uh, od sebe oddělovat, protože víme, že uh, příčiny těchto dvou problémů jsou stejné. Děkuji, pan Sáni, na jednu minutu. Děkuji, pan, paní předsedkyně. Já bych chtěl v tomto parlamentu jasně prohlásit, že všechny eh, politické síly v našem parlamentu si přejí vyřešit problém na Krymu. A k tomu potřebujeme udělat eh, k tomu je potřeba to, že Putin musí ukončit ta zvěrstva, která jsou páchána na obyvatelích Krymu, včetně tatarské menšiny. Eh, úsilí, které vyvíjíme v tomto parlamentu, úsilí některých frakcí v tomto parlamentu, které podkopávají solidaritu, pomáhají Putinovi, jsou vlastně darem pro Putina. Takže cokoliv podkopává naši jednotu, slouží zájmům Putina. A proto eh, bych chtěl eh, požádat všechny kolegy, aby se vyslovili pro zachování sankcí vůči Rusku a aby neoslabovali tyto sankce z nějakých skrytých motivů, čímž podkopávají Evropskou unii, což by byla nejhorší chyba. Pan Demesmakr, jedna minuta. Dámy a pánové, pokud jste někdy byli na Krymu za lepších časů, víte, že to byl region s kypícím cestovním ruchem. Byla to nádherná mozaika různých jazyků, kultur a tradic. Já jsem tam byl několik měsíců před ruskou anexí. Je to klenot Černého moře, který se nyní stává poloostrovem strachu. Od ilegální anexe metody Putinova Ruska jsou tam aplikovány bez jakýchkoliv skrupulí. A umíte si představit, co to znamená pro lidská práva? práva. E, pozice úřadu je v podstatě taková, že všichni musí být sticha a držet krok. E, disidenti jsou potlačováni, novináři a proukrajinští e, aktivisté jsou terčem střelby. I tatarská komunita je zejména jejich obětí. Médiím je nasazován roubík, dochází k mučení. Ta situace je příšerná. Tady se opakuje historie tohoto nebohého národa a mezinárodní komunita se probouzí a myslím si, že ta delegace um, přichází na poslední chvíli. Paní Kalas na jednu minutu. Děkuji. Ruská federace má takový zájem na uh, uh, umlčení svobody slova krymských Tatarů proto, že většina z nich je velice kritická vůči ruským orgánům. Během krymského referenda byli Tataři velice aktivní, protestovali v ulicích proti referendum a e, nosili ukrajinské vlajky. Nezapomněli na persekuce a deportace ze strany Sovětů v roce 1944. Situace Tatarů se zhoršila. Nemohou se učit svůj vlastní jazyk ve školách. Jsou uzavírány televizní kanály a lidé, kteří si nepřejí eh, mít ruské občanství, těžko najdou místo ve škole nebo dokonce práci. Nicméně pro následováním eh, krymských Tatarů nejsou porušována jen lidská práva, ale zároveň je ohrožen jejich jazyk a kulturní dědictví. Eh, Rusko má povinnost zajistit, aby Tataři mohli žít ve své zemi a chránit svou kulturu a jazyk. Pan Štětina. Jednu minutu. Děkuji za slovo. Na Krymu je systematicky potlačováno právo na vzdělání v tatarštině a v ukrajinštině. Snižuje se počet tatarských škol a tříd. Ohrožena je svoboda slova. Některá tatarská média byla účelově donucena ukončit činnost jsou omezovány nebo potlačovány kulturní a symbolické prvky tatarské identity. měli bychom též odsoudit vyhošťování a zastrašování tatarských politických vůdců. týká se to i mustafy džamilijeva který dlouhodobě upozorňuje na snahy ruské federace okupovat krym. dovolte mi připomenout že mustafa byl v roce one thousand nine hundred and sixty eight v sovětském svazu na tři roky uvězněn za kritiku okupace mé země československa jeho trestní stíhání krymskými okupačními orgány pro trestné činy podle ruského trestního zákoníku nelze akceptovat v době kdy je krym dle mezinárodních smluv stále považován za ukrajinské území. krymští tataři potřebují v době nesvobody naši podporu. děkuji. Děkuji paní Piri, jedna minuta. Eh, děkuji vám. Dva miliony lidí žijící na čelí bezprecedentním porušováním lidských práv. Zejména tatarská komunita na Krymu, stejně jako všichni ostatní, kdo kategoricky oponovali nelegální e, okupaci a anektaci Krymu, to znamená systematickou persekuci, zastrašování, vylučování, násilné útoky, mučení a smrt bez možnosti právní nápravy. Znamená to také, že místní populace nemá žádný přístup k mezinárodním orgánům, na které se mohou občané Evropy obracet, kdykoliv jsou porušována jejich práva. My musíme být solidární s celou tatarskou komunitou na Krymu a se všemi Ukrajinci, kteří se nacházejí v zranitelné situaci jenom proto, že otevřeně podporovali teritoriální integritu Ukrajiny. Vyzývám Ruskou federaci, a de facto orgány na Krymu, aby okamžitě umožnili přístup na Krym nezávislých odborníků Rady Evropy, OSN a všech ostatních, kteří mají na starosti ochranu menšin. Děkuji. Děkuji, pan Tenok, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Po násilné nelegální anektaci Krymu ze strany Ruska eh, v roce 2014 je tatarská populace a ukrajinská menšina na tomto poloostrově Eh, ve velkém útisku trpí velkým oklešťováním jejich základních svobod a politických práv. Tataři principiálně bojkotují vnucený režim na základě sfalšovaného referenda. Jenom to vyostřuje historickou animositu mezi Tatary a Moskvou, která sahá až k stalinovým brutálním programům import, eh, deportace Tatarů v 40. letech. Zástupci Tatarů jsou v exilu, média se omezují, zabraňuje se svobodnému projevu máme i zprávy o e, stále častějším svévolném zatýkání. Humanitární a lidskoprávní situace na Krymu je proto katastrofální. Já jednoznačně odsuzuji anektaci Krymu Ruskem. Krym technicky stále patří k Ukrajině a trvám na tom, aby tamní úřady respektovaly alespoň základní principy lidských práv při nakládání s tatarskou menšinou. Evropská unie a mezinárodní společenství je bude pečlivě sledovat. Děkuji. Děkuji. Jako poslední pan Synadinos. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Evropská unie poskytuje stanovisko k jednotlivým státům a režimům, které tam jsou usídleny. A je také řízena jednotlivými státy, například Německem. Já si myslím, že jsme pokrytečtí, co se týká zejména této oblasti. Podívejte se na to, jak se omezují lidské svobody například v Istanbulu, v Konstantinopoli. Ani tam lidé nemohou žít svůj každodenní život. A některé věci zkrátka přehlížíme. Nevidíme eh, například vůbec, vůbec nevnímáme eh, stálou okupaci Kypru a nedbáme dostatečně ani záležitosti v jiných státech. Například v těch státech, které umožňují migrantům ve velkém počtu vstupovat na evropské území. Co se týká Tatarů na Krymu, už 20 let existuje takový jaksi trvalý konflikt s Ruskem a myslím si, že nesmíme být selektivní, musíme je podporovat. Děkuji, kolegové. Teď procedura Catch the Eye. Máme dlouhý seznam a jenom dvě minuty, proto dám slovo jenom dvěma uh, lidem. Jako první pan Pospíšil. Předsedkyně, já jsem rád, že u tohoto bodu mohu vystoupit a říci jednu větu, kterou už také řekl můj předřečník pan Štětina. Jako Čech jsem velmi hrdý na to, že vůdce tatarů mustafa džamilev v roce one thousand nine hundred and sixty eight protestoval proti okupaci československa a jsem rád že teď pomyslně my vracíme podporu tomuto národu který po celé dvacáté století byl utiskován v sovětském svazu a nyní je znovu utiskován ruskem. je velmi dobře že zde dnes je navrženo usnesení které vyzývá rusko k tomu aby se zdrželo utlačování tatarů aby respektovalo jejich eh, základní lidská práva. padala zde smutná fakta o tom jak jsou potlačována média tatarů jak se ztrácejí eh, tataři na krymu. jenom jedno číslo které ještě zde nepadlo dvacet tisíc tatarů odešlo v minulém roce z krymu právě díky tomuto tlaku a odešlo na ukrajinu. takže tataři opět opouštějí svoji domovinu opouštějí krym. to nemůžeme připustit a musíme na rusko tlačit a toto téma permanentně zvedat. děkuji. Děkujeme a nyní má slovo pan Jurek. Děkuji za slovo. Jsem nesmírně rád, že můžeme i dnes ve Štrasburgu pozvednout hlas tohoto malého národa, tatarského národa. Toto je opravdu jasný příklad dopadu anexe Krymu Ruskem. Je velice škodlivý Škoda ovšem, že hovoříme málo o tomto tématu. Včera jsme hovořili o všech těchto záležitostech před nejbližší radou, která nás čeká. Ovšem neslyšeli jsme v podstatě vlastně nic o situaci na Krymu. Neslyšeli jsme nic, co se týče Minské dohody, východní Ukrajiny, další agrese ze strany Ruska a pro ruských sil na tomto území. A proto bych rád rovněž připomněl to, že jsme neslyšeli absolutně nic o Nord Stream 2, o tomto, o e, e, stavbě tohoto obrovského projektu, ehm, dále jsou to sankce proti Rusku. Měli bychom být konsekventní. Myslím si, že všechny aktivity, které jdou proti světovému míru, musí vyvolat naše reakce. V tomto musíme být konsekventní. Děkujeme. A nyní má slovo paní komisařka. Pane Butikofe, máte nějakou procedurální poznámku? Ano, já jsem požádal paní předsedkyně o možnost zareagovat na osobní útok. A proto bych vás rád poprosil, abyste to zaznamenala, protože já jsem hovořil o tom, že vítám to, že šest politických skupin společně předložilo usnesení a tato diskuze jasně poukázala na to, že jsme sjednoceni v tomto ohledu. A je mi proto velice líto, že pan Preda využil svůj čas jakožto spoluautor na útok proti kolegům, včetně mě. Řekl, že ti, kteří nepodpořili návrh EPP dříve, jasně vlastně ukazují dvojsmyslný postoj vůči ruské okupaci Krymu. A já si myslím, že to je skutečně velice nespravedlivé, to je skutečně útočný projev a já velice jasně bych chtěl vystoupit proti takovému nařčení. Takže je to článek 1, 6, 4, poznamenali jsme si to. A nyní má slovo paní komisařka, prosím. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně, Téměř dva roky již uplynuly od nelegální anexe Krymu, Sevastopolu ze strany Ruské federace. Evropská unie samozřejmě neuznává tuto anexi a mm, samozřejmě, že to považujeme za porušení mezinárodního práva, je to nelegální anexe, která má dopad, eh, obrovský dopad na zhoršování lidských práv, dochází k porušování zásadních eh, práv rezidentů, základních svobod. Toto je jasný obrázek stávající situace na tomto polostrově vnucování ruských zákonů, vnucované eh, občanství Ruska. Toto vyvolává diskriminační podmínky. Krymský Tataři samozřejmě podporují teritoriální jednotu Ukrajiny a ti platí největší eh, cenu za tyto otevřené názory. Například situace v Sevastopolu, eh, která měla připomenout eh, deportaci z roku 1944, nebyla dovolena mm, vidíme, že dochází k zavírání jejich médií, dále aktivisté tatarské menšiny jsou pro následování Dále je to, jsou to nucená zmizení, um, mučení mladých Tatarů. Tyto případy zatím ještě nebyly dostatečně vyšetřeny. Vysoká představitelka Morgeriniová diskutovala o této záležitosti, kdy se sešla s zástupci milisu krymských Tatarů v listopadu 2015. Dovolte, abych zdůraznila rovněž to, že máme veliké obavy, pokud jde o zadržování Oleka Sencova a Alexandra Kolčenka. Jejich případ EU e monitoruje, považujeme to za porušení mezinárodního práva a základních eh, standardů spravedlnosti. Žádáme jich okamžité propuštění a eh, návrat na Ukrajinu. Několikrát jsme žádali o svobodný, neomezený přístup eh, mezinárodních humanitárních složek na Ukrajinu, do Sevastopolu a i na Krym mise, ke kterým již došlo, samozřejmě vítáme, například mise komisáře pro lidská práva Rady Evropy, pana Musnikse, v, um, na podzim 2014 neoficiální uh, mise na jaře 2015 ze strany Turecka a nevládní uh, humanitární mise, která se rovněž dostala na toto území. Dále samozřejmě jsou to různé autonomní instituce, eh, ovšem kterým byl zamezen přístup eh, na tento polostrov. Ovšem víme z různých zdrojů, že tam dochází k rozsáhlému porušování lidských práv. Doufáme, že nedávna mise, kterou vyslal generální tajemník Rady Evropy minulý rok a kterou vedl pan eh, velvyslanec Žera Studman, pomůže zlepšit eh, situaci v lidských právech na, pol, na Krymském polostrově. Děkuji, děkujeme, vážená paní komisářko. Máme sedm návrhů usnesení k tomuto bodu, tím končím toto téma.